und zusätzliche erscheinen werden. Eh, dobrý den, kolegyně, kolegové, doufám, že ještě dorazí další. Velmi mě těší, že mohu mezi námi přivítat Žána Asoborna, ministra zahraničí z Lucemburka, který tady zastupuje také lucemburské předsednictví a který nás seznámí s tématy rozšíření během předsednictví. Budeme s ním o tom hovořit, ale také jsem vás chtěl informovat o to, že v posledních dnech byl v ty v Tbilisi, Kijevu a Moskvě a proto jsem ho chtěl požádat, aby udělal několik připomínek i k tomu, protože delegace našeho výboru příští týden odjíždí do Tbilisi a do Kijeva, takže si dokážu představit, že eh, to také na kolegy bude zajímat. Eh, v zahraniční politice jsme leco zažili tento týden. Eh, dohodli jsme se o otázce Líbie otázka rozšíření k Makedonii eh, bude nazírána v souvislosti s tím, jak dopadnou volby a otázka Iránu je samozřejmě highlight tohoto týdne. Čili nejenom špatné zprávy. I to bychom měli konstatovat zda otázka Řecka je dobrá nebo špatná zpráva, to záleží každý, na, na posouzení jednoho každého. A jistě tady nebude souhlasný názor. Pan Asborn musí ve 4 hodiny 5 minut pryč, protože je místo předsedou u jedné mise a proto ho teď požádám o slovo, abychom měli také čas na rozpravu a prosím vás, abyste dodržovali časový rámec a myslím si, že lucemburské předsednictví nám umožní často s panem ministrem hovořit. Já jsem byl zpravodajem pro jiné záležitosti, které jsem nemohl projednávat s paní Morgerina, ale jsem rád, že jsem to mohl projednávat s tebou. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo, milý Elmare. Možná bych mohl začít německy eh, k těm otázkám, které se mi položil Moskva, nebo dejme tomu Kiev a Tbilisi, Moskva. Abych začal pozitivně. <clears throat> Víme, že summit v Rize byl summitem, mm, kde se došlo k frustraci určitých zemí východního partnerství a možná také v různých zemích Evropské unie. Ale víme, že tento akord de association, čili asociační dohoda, že to bude uskutečněno ve třech zemích. Moldavsku, v Gruzii a na Ukrajině samozřejmě. A pokusíme se s komisí, už jsme taky začali, že pro tyto tři země bychom implementovali do tuto dohodu asociace a v rámci ní bychom se organizovali setkání se zástupci těchto států, abychom viděli, do jaké míry pokročilo uskutečňování této dohody. To je také otázka kterou jsem dostal v Gruzii a uvidíme, zda se nám to podaří. Samozřejmě hlavním tématem, abych to velice stručně načrtl, Moskva, Kiev, Tbilisi. Všechno, co se odehrává na Ukrajině, hraje ve všech městech velký význam, velkou roli. Možná vám mohu říci, jaký je můj pocit – můj pocit je, že interpretace Minské dohody je naprosto jinak vykládána v Moskvě ne a naprosto jinak v evropských zemích a samozřejmě rovněž na Ukrajině. Zatímco v Moskvě se spíše hledí na paragrafe 1, 2, 17, 18, 23 Čili hovoří se tam o detailech. My vlastně na Minskou dohodu pohlížíme jako na možnost a zároveň význam, že z vojenského ohledu dojde nebo došlo k příměří a lze pokračovat politickými aktivitami. To je, domnívám se, názor, který tedy v současné době v Moskvě nepanuje s prezidentem Porošenkem, až budete v Kijevě, no tak možná si vyslechnete dvě dobré zprávy. Ta jedna je, že s trochou štěstí a s trochou energie ještě v červenci by mohlo dojít k prvnímu čtení ústavní reformy s pozměňovacími návrhy, co se týče autonomie oblastí a samozprávy. A to by eventuálně mohlo tedy už být vyřízeno v prvním čtení. Pak tady je velká naděje, že volební zákon bude moci být modifikován na podzim. To mm, jsou dvě dobré cesty, kterými je možno vykročit a tady samozřejmě zapotřebí naší podpory. Čeho jsem si všiml v Kijevě při veškerých rozhovorech, to je především boj proti korupci. Korupce je velmi, velmi prezentní v této zemi, Porošenko to velice dobře ví. A vše, co je možno učinit, a uvědomuje si to také šéf Evropské mise SVČ v Kijevu, který mi to sám řekl, že tady je třeba prolomit ty monopoly, aby už oligarchové neměli takovou moc a že samozřejmě od policie přes justici je třeba potírat korupci. Ta vůle to učinit tu je, ale já jsem přesvědčen o tom, že na Ukrajině samozřejmě musí vzniknout nová motivace eh, pro hospodářské, sociální perspektivy. A to je v současné době opravdu svízelné. Musíme si uvědomit, že země Eh, velmi destabilizovaná, kde vlastně nikdo neví, jak bude vypadat budoucnost. A proto je extrémně důležité, abychom Navzdory tomu, že chceme udržovat Minskou dohodu a chceme také vyvíjet tlak na její dodržování, chceme, aby došlo k změnění vykládání této dohody v Moskvě a mm, je úlohou Frederiky Morgerini, ale vlastně se to bude táhne také naším předsednictvím. To jsou sankce, které byly prodlouženy až do roku 2016. Na no, tom domnívám se se nic nezmění, pakliže nedojde k daleko sáhlé nové interpretaci eh, Minské dohody. To jsou tedy ty body, které vám mohu sdělit zde v Evropském parlamentu jako dojem z mé cesty. A byl jsem překvapen, s jakým nasazením se tady činí pokusy eh, uskutečňovat tuto asociační dohodu. A je mimořádně důležité, abychom Kiev podporovali. Eh, já jsem byl taky na hranicích Jižní Osetí. A tady eh, člověk objevuje ty smutné obrázky, které kdysi existovaly v Evropě, prostě ostnatý drát, kde na obou stranách stojí vojáci nebo policie a vidíte, že ta hranice jde napříč vesnicemi, která dělí lidi jednoho od druhého a myslím si, že i zde jako Evropská unie musíme tyto takzvané konflikty se snažit nestrácet ze zřetele. A nyní eh, přejdu do francouzštiny eh, k otázkám rozšíření a budu se soustředit především na tři státy, to znamená Černá hora, Srbsko a Turecko. Kandidáti s nimiž formálně běží, či jsou otevřená vyjednávání a jsou vždy v rukou úřadujícího předsednictví Lucembursko, je známo svou otevřeností vůči ostatním, proto je mým potěšením oznámit, že kandidátské země byly pozvány na sedm neformálních schůzek. Pod naším předsednictvím budeme vyvíjet úsilí pro to, abychom dohnali to, co, bylo, to, co nebylo tak děláno v minulosti. Chceme, eh, aby kandidáti Eh, v, na neformálních zasedáních Rady pro bezpečnostní otázky, otázky vnitra v červenci a také ministři zahraničí se setkají 24, 25 červené, 4. a 5. září se sejde další rada, v listopadu eh, další rady, Rada pro obecné záležitosti na konci července. Turecko a Černá hora, s nimi jsme otevřeli kapitoly vyjednávání Eh, se účastní také zítra a pozítří zasedání EPSKA v Lucembursku. Specifické zasedání jaj eh, jako Balk- západní, eh, východní Balkán se bude konat v Sarajevu 7. a 8. prosince. Budou probíhat multilaterální schůzky Eh, také schůzka na valném schromáždění OSN v polovině září se sejdou ministři NATO a v začátkem prosince je další setkání v Bělehradě a začátkem září opět konference COP v Paříži a začátkem prosince rovněž setkání Světové obchodní organizace. Je tedy tedy řada schůzek kdy můžeme projednávat na mezinárodní scéně tyto otázky. Lucembursko nezapomnělo na svůj slib a možná, že bych se neměl odrazit od této fráze, co bylo řečeno v Tesalonicích 2003, že budoucnost Balkánu je v Evropské unii. Co se týče geopolitiky, Evropská unie a kandidáti Evropská unie pracovala tvrdě, ale kandidáti musí také tvrdě pracovat a pokročit. Když hodnotíme každého kandidáta podle zásluh, proces eh, bude, podporo, bude hovořit o nezbytných reformách, zejména co se týče prosperity a bezpečnosti našeho kontinentu. Lucemburské předsednictví učiní vše proto, aby pokročil tento proces, abychom vždy měli 28 členských států na jedné palubě. 14. Eh, října se bude hovořit o e, nově modelovaném balíčku e, za akcentování právního státu, ekonomického řízení a reforma veřejné administrativy. Předsednictví také vítá tuto novou metodologii, která byla vyprofilována na příští roky v balíčku pro rozšíření. Připravujeme e, závěry rady které budou schváleny Radou pro obecné záležitosti 15. Eh, prosince. Eh, uvědomuji si také mezi, význam mezi parlamentního dialogu s našimi partnery. Předsednictví učiní vše, co bude v jeho silách, aby eh, se účastnila také práce ve eh, výborech parlamentních a bude setkání 7. 8. listopadu v Turecku 25-26 a Černá hora 25 a 26 listopad. A nyní eh, jedna země po druhé. Černá hora, domnívám se, že respektování základních práv a zásad právního státu je prostě v jádru evropských požadavků. Jde o eh, kapitolu 23, základní lidská práva, otázky svobody bezpečnosti, kapitola 24, aplikovány poprvé s touto zemí. Lucembursko vítá pokrok, ke kterému došlo v Podgorici a analyzuje zprávu, kterou předloží komise v říjnu k této otázce. Bude důležité tuto dynamiku udržet také v uskutečňování akčního plánu. Lucembursko je spokojeno s, otevřeností čtyř, s otevření čtyř nových kapitel za lotyšského předsednictví E, to znamená, e, že jsme se dostali v kapitole 20. Tyto dodatečné kapitoly očekávám budou moci být otevřeny do konce roku 2015 a budeme se snažit usnadnit veškeré diskusy na radě. Samozřejmě je třeba akceptovat princip jednomyslnosti, kde se bude posuzovat, jak pokročila Černá hora, zejména v té klíčové otázce právního státu. E, já bych rád také s velkým uspokojením konstatoval v Černé hoře, že 100% je eh, u rybolovu již splnili tuto kapitolu. Srbsko naše předsednictví je přesvědčeno, že by bylo dobré pro demokratický proces otevřít dvě kapitoly o právním státu a o otázkách svobody, bezpečnosti, práva 23, 24 Jakmile budou splněny podmínky, budeme pokračovat také v dialogu mezi Bělehradem a Prištinou velice zblízka a očekáváme, že dojde k pokroku, který umožní otevřít kapitolu 35, to znamená normalizace vztahu předsednictví jistě očekává, že i jiné kapitoly budou moci být rychle otevřeny a že buď to bude za našeho předsednictví nebo za příštího předsednictví a jsme ochotni eh, vést všechny nezbytné diskuse na radě v tomto ohledu za respektování zásady jednomyslnosti. Kapitola 32, finanční kontrola, by byla technicky připravena, odborně připravena, by mohla být otevřena co možná nejrychleji. Ale Úspěch našeho předsednictví by neměl být poměřován eh, podle počtu kapitol, které se pokusíme mm, otevřít. My se domníváme, že v roce 2015 bychom mohli být korunováni úspěchem pakliže Srbsko se ještě více přiblíží Evropské unii, co se týče evropských standardů a kritérií. Srbové mají opravdovou perspektivu mít užitek z tohoto přibližování a dojde k normalizaci vztahu mezi Srbskem a Kosovem. A pakliže regionální e, spolupráce na Balkáně bude posílána zejména v otázkách bezpečnosti a prosperity dotyčných států, Rada e, pro asociační otázky e, Evropská unie Srbsko plánuje pro konec roku možnost oblasti zlepšení našich vztahů. Datum ještě nebylo potvrzeno 7. června jsme se sešli s tureckou delegací a očekáváme, eh, že příštích 45 dnech bude ustanovena nová vláda, abychom mohli konstruktivním a pragmatickým způsobem posílit naše vztahy mezi EU a Tureckem. Abychom lépe poznali toto významné partnerství v tak svízelném regionu, kde situace se mění den ode dne, předsednictví organizovalo misi po jednotlivých semestrech, která eh, nyní v září pojede do Turecka. A při pokračování procesu přístupu se domníváme, že je vitální, aby Turecko se přiblížilo k zásadám a hodnotám Evropské unie. Bylo tady na dynamice, mohli, mohli se vyjádřit tímto způsobem. Tento proces přibližování Turecka, zejména co se týče podvýborů po třech letech vyjednávání a také nedávné zaujetí, zaujmutí postoje Turku v kapitole 17, to je hospodářská a měnová politika. A je možné, že se že podmínky umožní, aby tato kapitola bude uveřejněna, u, otevřena, zahájena v příštích měsících. Hmm, co se týče reform v Turecku, zejména co se týče zásad právního státu a svobod a základních práv, ovlivní naše posuzování v této významné oblasti. Lucemburské předsednictví také vítá znovu zahájení eh, setkání eh, Kypru s Tureckem 15. května a mezi oběma stranami dochází teď k významným jednáním a bylo důležité, aby všichni, kteří jsou zapojeni do toho procesu, vyvinuli maximální úsilí, aby se nalezlo trvalé udržitelné řešení. Možná, že eh, tím se zintenzivní jednání o přistoupení a tam musíme zahrnout i Turecko. Předsednictví také bude velmi blízka sledovat práce, které probíhají v rámci dialogu o eh, liberalizaci vízového, vízového režimu a přistoupení k celní unii, ale tento proces bude největší pravděpodobností pokračovat i za konec eh, lucemburského předsednictví. Doufáme, že se podaří také prohloubit eh, dále vztahy s Tureckem, eh, ale i se Srbskem a Černou horou v průběhu tohoto semestru. My doufáme, že ty výsledky budou uspokojivé, proto budeme potřebovat skoordinovat naše úsilí. A během těchto měsíců tady budeme velmi se eh, spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom co nejlépe připravili tuto spolupráci. Já jsem přesvědčen o nezbytné potřebě Eh, více koordinovat práci mezi parlamentem a radou, tak aby eh, hlas Evropské unie zněl jedním hlasem. V zahraniční politice eh, nebo v globálním měřítku nevystupují jednotlivě rada nebo parlament nebo členské státy, je tady jenom jedna Evropská unie a já tedy doufám s posledními spolupracovníky, že se nám podaří udržovat velmi úzkou, plodnou a pragmatickou spolupráci v těch následujících měsících. A ještě než skončím, tak bych chtěl tady se pozdravit s dvěma bývalými kolegy, s panem Kukanem a panem Weiglem a panem Hoylem, kteří té noci 14. na 15. července přispěli k odblokování krize Eh, bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Myslím, že ta práce, kterou jste tam odvedli, myslím, že ta současná vláda bude do konce roku eh, abdikovat, eh, evidentně i premiér, a měla by vzniknout přechodná vláda, která připraví přechod, nebo předčasné volby, které se mají konat 24. dubna příštího roku. To je všechno velmi důležité a já vám tedy chci moc krát poděkovat za práci, kterou jste tomu věnovali. Děkuji. Kolega Howitt se přihlásil slovo. blahopřeji k úspěchu vašich kolegů v Sarajevu. Ve Skopě. Eh, ne všichni tady zrovna jsou, ale není to úplně jasné, eh, kdo tam přesně držel až do konce, ty rozhovory trvaly až do rána a byl kon toho i prvek zábavy, ale samozřejmě i ten seriózní prvek, jak to mohou všichni dosvědčit, eh, to odráželo tu situaci. Ehm, Makedonii. Ta situace byla velmi vážná, náš úkol byl velmi obtížný. Ale eh, došlo tam k úplné ztrátě důvěry mezi stranami a vyžadovalo se velmi aktivní diplomaci. My bychom chtěli také velmi poděkovat komisařovi Hánovi, tomu bych chtěl oficiálně poděkovat, který se to také zúčastnil na naší straně. Myslím, že parlamentní diplomacie společně s tím působením komise, a to říkám naprosto pokorou, může na pomoci celému procesu. Bylo tam mnoho okamžiků, kdy jsme cítili, že to nebude úspěšné. Měli jsme tam pět plných dní na tu mediaci, ale nakonec se nám tedy podařilo dosáhnout dohody. To, jestli tato dohoda vydrží a bude úspěšná, to se bude vyžadovat ještě trvalé mezinárodní úsilí a tlak. To bych eh, vám chtěl tady také říci. Měl byste to dále sledovat. Myslím si, že se sice podařilo zabránit krizi, ale to provádění dohody se bude vyžadovat hodně mezinárodní pozornosti. My jsme o tom diskutovali s naším vojslancem ve Skopě a bude si to vyžadovat také politickou podporu Rady a Evropské unie o šířeji. Je to nesmírně důležité, musíme si uvědomit pro ty z vás, kteří tu situaci nesledují tak úzce, tak tam došlo k teroristickému útoku, který byl možná etnicky motivovaný, možná s elementem organizovaného zločinu. Policie zasáhla více než 30 lidí. Možná, že to nebude pravda, ale došlo k střelbě a během 24 hodin tam eh, řada lidí přišla o život. Eh, já sám jsem navštívil ta místa a myslím, že by se to nemělo něco takového objevovat eh, v zemi tohoto typu. A pokud mohu ještě, pana Sloborne, říct další věc, tak pan Hán, když hovořil s politickými stranami ve Skopě a potom hovořil s médií, tak upozorňoval na to, že Řecko se konečně musí pohnout a musí souhlasit s eh, kandidaturou eh, Makedonie. My, mm, jsme nespůsobili některé ty špatné věci, které se tam teď dějí, ale měli bychom přispět k jejich řešení. A já to říkám každému předsednictví, které po sobě přijde. Někteří tomu věnují více pozornosti než jiní a říkám vám to naprosto dobré víře, že byste měl udělat všechno pro to, aby až bude komise připravovat eh, ty závěry, tak aby eh, se ty závěry potom na radě také eh, mm, projevily nejenom, že by se to vzalo na vědomí jak v Turecku, tak si myslím, že měli využít tu situaci po volbách. Nechci říkat, že to byly dobré nebo špatné vzhledem k jejich výsledku, ale myslím, že se otevírá situace, kde se ta situace může měnit a to nabízí příležitost zase pro diplomaci Evropské unie. A já doufám, že to využijete. Protože kdyby se tak prokurská strana nepřekonala 10% hranici pro vstup do parlamentu, tak by tam nastala velmi etnicky napjatá situace. To se naštěstí nestalo, ale je potřeba tomu věnovat eh, pozornost. A na závěr, jeden z důvodů, proč jsme znepokojeni, tak eh, je to hrozba destabilizace eh, konkurence z východu. A bohužel už tady některé důkazy o tom jsou. Nechci to teď eh, říkat naplno, nechci se teď pouštět do nějakého eh, eh, retoriky, ale myslím si, že jakkoliv jsme to považovali za region, který je v našem sousedství a který se dřív později k nám připojí, tak jsou tady obavy v posledních letech, že pokud nenabídneme jasnou vyhlídku na členství těmto zemím, tak se od nás odkloní a překloní se k východu. A to bych se měl říct svým kolegům na radě, abych se nerad sem vrátil za tři nebo čtyři roky a hovořil o tom, že tyto státy se úplně odvrátily od Evropy nebo eh, že máme nějakou roztržku s nimi, protože eh, pokud budeme jednat teď, tak by se nám možná té hrozby podařilo zabránit. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. A vítejte, pane ministře Asoborne. Pro mne Jean Asoborne je živoucím příkladem kontinuity, stability a důvěryhodnosti. Tady nemluvím jenom ze slušnosti, já ho znám a bez nějakého přehánění mohu říci, že Evropská unie je šťastná, že nyní předsedající zemi je Lucembursko. Jste člověk za velkou profesní zkušenosti a takové lidi Evropská unie nyní potřebuje. Ehm, všichni se na vás dívají právě z tohoto úhlu a také já doufám, že právě vaše předsednictví bude velice nápomocné pro dosažení pokroku, který tak zoufale potřebujeme v té situaci, ve které se všichni nacházíme. A ještě co se týče Makedonie, bylo složité dosáhnout dohody, byl to spíše zázrak a myslím si, že stejně tak bude složité toto implementovat. Takže všichni my se musíme nyní soustředit a takto pod lupou sledovat, jak se ta dohoda bude naplňovat. Já se omlouvám, že jsem se spozdil a nemohl jsem si vyslechnout váš úvodní projev, ale myslím, že to, co jste zmínil o balkánském regionu, je velice důležité a jsem rád, že tomu budete přiklánět um, určitou váhu celému tomu regionu Černého hoře, Srbsku a tak dále. A i když um, tam budou nějaké pesimistické um, důvody. Myslím si, že vy vždy to přebějete, budete optimistou, ale tento region opravdu potřebuje naši pomoc, pomoc v procesu. A poté, co oni splní to, co my od nich požadujeme, tak si zaslouží určitou míru uznání z naší strany. A nemám pochyb o tom, že se, uh, se cti uh, dostanete té vaší funkce a přeji vám mnoho úspěchu. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo a pane ministře, já vás vítám na zasedání našeho výboru a také přeji mnoho úspěchu vašemu předsednictví. Já bych se chtěla eh, zamyslet na otázkou rozšíření to vaše prohlášení vymítit eh, ten špatný pocit, který tu byl na začátku mandátu, tedy že ohledně rozšíření, že se v této věci v nejbližších eh, pěti letech nebo teď už jenom čtyř let eh, nic nestane. Takže váš postoj v této věci se zdá být takový trošku odlišnější. A za druhé, Mohl byste nám prosím sdělit něco o vašich náhledech, o těch nedávných diplomatických aktivitách ze strany Srbska, což přispělo k tomu, že neuspěla ta rada, to usnesení Rady bezpečnosti týkající se Srebrenice. To je opravdu problém, řekněme, pro oblast soudnictví nebo spravedlnosti v této věci. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám. Těší mě, že Jean Asselborn je nyní ministrem zahraničí Evropské unie a je to již druhé předsednictví, když jste v úřadu. V první řadě bych se chtěl eh, zmínit tu katastrofu letadla MH17 malajských linek, které bylo sestřeleno. Stále probíhá ještě vyšetřování, nicméně ty první zprávy eh, poukazují, kdo může být zřejmě zodpovědný a pravděpodobný výsledek tohoto šetření může přijít také v průběhu právě vašeho předsednictví. Takže mojí otázkou je, pokud to vyšetřování přednese konkrétní odpověď, kdo je zodpovědný za tuto tragédii, tak jaké kroky si myslíte, že by Evropská unie a všechny členské státy měly učinit jakožto reakci na tuto skutečnost? A za druhé, vzhledem k tomu, že v pracovním programu Lucembursko zmiňuje, že vaším cílem je také posílit přítomnost Evropské unii eh, na eh, globální, v té globální míře, tak ohledně těch zastoupení či delegaci Evropské unie po celém světě, ty jsou důležité, jaké tady vidíte možné vývoje, stále to také ještě závisí na rozvoji konzulární pomoci u těch zastoupení v případě třeba velkých katastrof nebo nehod, jak mohou pomáhat evropským občanům. Myslíte si, že tady tato konzulární funkce bude přidělena i do těch eh, zastoupení Evropské unie? Děkuji. Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Eh, já vám chci poblahopřát hodně úspěchů v nadcházejícím období všem, co budete podnikat a také vám chci poděkovat za uvedení pracovního programu Rád bych se vrátil na úvod eh, vašeho projevu, kde jste hovořil o Ukrajině. My sami jsme tam také byli nedávno na návštěvě a my jsme se také seznámili s eh, problémy s reformou justice, problém boje proti korupci, ústavní reformy. O tom všem jste hovořil. A neustále jsme také ode všech slyšeli, ano, že se to řeší a připravuje se to, ale to už teď trvá nějakou dobu. A v té souvislosti bych měl ještě jednu otázku. Jak to vypadá se seškrtáním dluhu e, eh, Ukrajiny? Víte, do jaké fáze se dostala ta jednání? Také ohledně těch problémů, o kterých jste sám hovořil, tedy včetně korupce ale v neposlední řadě také ohledně té diskuse, která teď probíhala s Řeckem, kdy jeden český stát eh, neměl tu čest, která teď se dostane možná v nějakém jiném mechanismu Ukrajině. Thank you, Chair, and, uh... Děkuji, pane předsedo, a také já vám děkuji, pane ministře, já se omlouvám, přišel jsem později, ale byl jsem přitomen mému prvnímu trialogu a nechtěl jsem o to přijít. Mám ještě jednu otázku, už jsme se setkali včera, takže vás asi nepřekvapím. Jaké jsou tedy plány lucemburského předsednictví, co se týče Kosova a, a dalšího vývoje vpřed? Je tu um, ta otázka dohody o stabilizaci a přidružení. Existuje tedy nějaká šance, že by se to mohlo nějak pohnout, eh, ještě stát do konce vašeho předsednictví. A pak druhá věc, ohledně Kosova je otázka EULEX a nezbytnost usnesení dříve či později. A pak zdá se, že je tu možnost určitému otevření projednání ohledně Kypru. Myslíte si, že diplomacie může dostat další šanci a že by Evropská unie v tomto v nyní mohla hrát aktivní roli? Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, že jste sem přišel, abyste s námi diskutoval. Já mám několik eh, menších otázek. Vy jste se eh, zmínil o Ukrajině. Mě by zajímalo, jak posuzujete jmenování pana Sakašviliho jako guvernéra o dětské oblasti Myslíte, že to povede ke konfliktům? A nebo je to spíše pozitivní věc? A poté ohledně jednání o rozšíření EU bych se vás chtěl zeptat, jestli byste nemohli něco říci k Bosně a Hercegovině, zejména v souvislosti s těmi nepokoji, které proběhly minulý týden v Srebrenici, Zajímalo mě, co si o to myslíte a jestli to bude mít nějaké dopady pro jednání, která teď probíhají a pro vývoj situace Bosny a Hercegoviny a také pro vztahy mezi Bosnou a Srbskem. Samozřejmě, jaká rizika eh, by to sebou mohlo přinést. A trochu obecně bych se také vás chtěl zeptat, eh, jakou prognozu máte hodně eh, svého období. Já si vzpomínám, že Pan Juncker na začátku svého mandátu také velmi jasně říkal, že se bude pokračovat v tomto procesu, ale nedojde k samotnému rozšíření během těch pěti let, tak mě by zajímalo, jestli eh, s tím souhlasíte, jestli to potvrzujete, nebo jestli se budete představit nějaké příklady, jako například Černou horu, jak se říkal, kde by bylo možné ten proces trochu urychlit a kde by mohlo dojít k rozšíření ještě před koncem toho pětiletého mandátu. No, co se týče pana Žakašviliho, byste měl být rád, protože ten měl volbu mezi Odesou a nebo eh, regionem Benátek, takže můžete být rádi, že to rozhodli takto. Slovo má kolega Ostreviči. <laughs> Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, já jsem rád, že ani město nebylo kandidátskou zemí, eh, městem pro pana Sakašvili, ale rozhodně je to dobrá poznámka. Pane ministře, Lucembursko bychom neměli říkat, eh, jak předsedat, je to vaše již 12. předsednictví, takže už jste zkušenou zemi v této věci a přejeme vám mnoho úspěchu, potřebujete pevnou ruku a eh, při řízení a jasnou vizi a strategii. Takže můj první dotaz, to bude reakce na probíhající jednání ohledně TTIPu. To je velice důležitá záležitost. Mnohé skupiny velice podporují toto jednání a e, možné včasné ukončení těchto jednání. Nicméně já bych se chtěl zeptat, jsou tu nějaké další plány, jak posílit transatlantické vztahy, anebo alespoň spolupráci mezi EU a Spojenými státy. Myslím si, že je to rozhodující moment, když bychom se měli dívat na všechny možné možnosti, jak posílit tedy vztahy a porozumění mezi těmito dvěma západními spojenci. A druhá věc, a paní vysoká představitelka Mogherini představila něco jako strategii, co se týče takzvané přátelské komunikace či propagandy. My si ceníme jakékoliv aktivity paní vysoké představitelky, která má posílit v první řadě ty administrativní schopnosti a pak také politické chápání v této věci. Nicméně ten Eh, schválený dokument se zejména soustředuje na východní partnerství a já to vnímám tak, že propaganda je takovým hlavním eh, nástrojem zahraniční politice, která se zejména používá, řekněme, Ruskou federaci vůči západní společnosti a západní země eh, tedy najednou chtějí uplatňovat propagandu, takže bychom se měli podívat vážněji na to, jak pomoci těm východním zemím, ale také na to, jak pomoci sami sobě, protože bychom mohli být neviditelnou obětí této propagandy a je tady eh, takových případů čím dál více, takže bych byl rád, kdybyste se vyjádřil k té možné rozšířené spolupráci a toho, jaké kroky v rámci těchto iniciativ můžeme učinit. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji. Pane předsedo, tak já začnu poslední otázkou. Musím se omezit jenom na některé otázky. Jistě pochopíte, že eh, odlétám z Bruselu do Gojano a když prošvihnu letadlo, nebudu moci eh, zastupovat Frederiku Morgeriniho na Guajáně na konferenci, takže se omlouvám, ale doufám, že to pochopíte. K typu. včera jsem byl na výboru INTA. A během dvou hodin jsme diskutovali o typu. Ne, vy se mě ptáte na můj názor, no já se domnívám, že toto téma zůstává i nadále plné konfliktu i v Evropském parlamentu, ale všechno podle mého názoru bude záviset na skutečnosti, jakým způsobem tady bude existovat schopnost nastolit prostě novou eh, generaci, která snad půjde dobrým směrem. Já mám důvěru především v Evropský parlament, protože bez Evropského parlamentu by nebyl ani TTIP, hm, protože vyjednávání by tedy dělal jenom rada a komise, především komise. A Eh, samozřejmě eh, ta osa rady je také důležitá, ale jste to vy v Evropském parlamentu, kdo bude nejdůležitější, protože řekne na konci ano či ne této dohodě. Eh, pan prezident Obama měl tuto TPA, Trade Promotion Authority, takže kongres může říci ano či ne ale já mám důvěru v Evropský parlament, eh, co já vím, tak myslím, tady bylo devět výborů, které pracovaly nad tématem typu a myslím, že najdete dobrou řešení, dobré řešení. Co se týče spolupráce s USA, dovolte, abych řekl, že pan předseda se o tom zmínil na začátku. Byla tady, včera došlo tedy k této dohodě týkající se nukleárních zbraní z Iránu. Je to příklad, eh, který je velice vzácný, že se dohodlo Rusko, Amerika a Evropa, že seděli za stejným stolem a měli tu odvohu po tak dlouhých vyjednáváních dospět k tak významné dohodě, která je důležitá pro zajištění míru. A teď Ukrajina, Sakašvili. Domnívám se, že pan předseda již odpověděl. Když jste v Tbilisi, možná, že tady je váhání, možná, že někteří to oceňují. Stejná věc se týká Ukrajiny. Já se nechci vněšovat do vnitřní politiky Ukrajiny. To se týká pana prezidenta Porošenka, který učinil toto rozhodnutí a já přeji všem regionům, nejenom Oděse, všem hodně štěstí. Co se týče Srebrenici a Bosny, dovolte, abych vám řekl, že jsem v televizi viděl ty obrázky. Sešel jsem se se všemi ministry zahraničí před několika týdny a premiér Vučič byl tady v Bruselu. Myslím si, že to je člověk, který ví, kterým směrem se chce ubírat. Jeho chování bylo do jisté míry. No, nemůžeme tedy říci, že by měl vzorné chování, protože také občas eh, vyslovil určité provokace. Ale myslím si, že to pozvání, které premiér Vučič přednesl mm, předsednictví Bosny a Hercegoviny, aby se sešli v Bělehradě. To je, domnívám se, silný signál a my, Evropská unie, bychom si měli uvědomit, že chceme-li jednoho dne uskutečnit to, co bylo v roce 2003 eh, v eh, Tesalonikách rozhodnuto, by mohlo pokračovat tyto vyjednávání tedy s partnery z Prištiny. Je to absolutně důležité a je to také podle mne rozhodující pro cestu Srbska směrem k Evropě. Co se týče Kosova, a Kypru, vy jste se ptali na Kosovo, ptali jste se na stabilizační a asociační dohodu, ta ještě nebyla podepsána. Pracuje se na tom a doufám, že co možná nejdříve k tomu dojde. Doufejme, že za lucemburského předsednictví. Ke Kypru. Já jsem byl pozván z titulu předsednictví, tedy jet na Kypr a Jedu tedy eh, do Kypru, do jižní strany, ale budu se snažit také se zaobírat severní stranou, aby vyslal naprosto jasný signál, eh, který by měl povzbudit obě strany Kypru, aby pokračovaly v tom pozitivním směru přibližování teď. A eh, tak, jak eh, řeklo naše poslední předsednictví, už jsme byli velice, velice blízko pro to, aby se dospělo k dohodě. Zatím tedy dohoda není, ale podle mého názoru v příštích měsících je tady vůle, aby obě etnity na Kypru, eh, čili jich a sever, eh, se dostaly do daleko pozitivnější dynamiky. Co se týče Ukrajiny, ano, když hovoříme o boji eh, na Ukrajině proti korupce, když hovoříme o, o ústavních reformách, o reformách v oblasti justice, nelze zapomínat, že tato země byla no, podrobená eh, válečnému konfliktu ve eh, velké části svého teritoria. Prosím, nezapomínejme na to. Je třeba dodávat odvahu a pozbuzovat parlamenty, především v Kijevu, a nejrůznější politické orgány, aby pokračovali v tomto boji, protože pakliže kijevské úřady to nebudou dělat, tak to nebude Evropa nebo kdokoliv jiný, kdo by tyto reformy mohl provádět. To musí dělat oni, musí mít tu odvahu a energii to provádět. Já tedy nevím, co se týče odpuštění dluhu či Ukrajině, to o tom nic nevím. Když jsem byl v Kijevu, tak vím, že došlo k dohodě s MMF a k tomuto tématu Zjemně je nezbytná mezinárodní pomoc, aby se podařilo najít východisko, aby se podařilo Ukrajině vzejít z této díry, ve které se nachází. Je třeba vědět, že stabilizace Ukrajiny nebude zadarmo. Čili je třeba investovat i zde. Co se týče otázky Eh, vidím tady eh, kolegy Eduarda mezi vámi a to mě nesmírně těší. Co se týče vyšetřování o masty, se na to ptal. Vím jednu věc, eh, že ministři zahraničí z Nizozemí byli v New Yorku. Já jsem tam byl také na Radě bezpečnosti před rokem a diskutovali jsme, je to tedy vyšetřování NSA to je otázka, kterou vyšetřuje nezávislý úřad. Myslím si, že je to Mezinárodní úřad pro letectví, který je pověřen vyšetřováním v této oblasti a doufám, že se dospěje k výsledku. Ale teď už říci, jaký výsledek to bude, eh, to tedy já nemám právo předcházet eh, tomu výsledku. Já očekávám, že eh, bude nutno najít ty odpovědné, ale zatím já tedy nevím, kdo je odpovědný za toto strašlivé drama, ale očekávám, že všichni občané se um, dozvědí pravdu o tom um, sestřeleném letounu na Ukrajině. A co se týče konzulární pomoci, to je otázka, o které se hovořilo již před deseti lety. My jsme stále ještě nedospěli k rozumným závěrům. Já osobně se domnívám, že SVČ by měla být schopna vyvinout konzulární činnost na všech, mít konzuláty eh, ve všech zemích eh, planety ale tady eh, je třeba ještě vykonat hodně práce. Já nevím, zda k tomu dojde, ale to je otázka mentalit možná taky. Myslím si, že když hovoříme o evropském občanství, eh, tak by bylo třeba také hovořit o evropských institucích a SOVČ je evropská instituce, která by mohla a měla pomáhat Evropanům, mají-li nějaké konzulární problémy či naléhavé problémy. Mám tady ještě. Ano, Anna Fotiga se ptala, na Srbsko obecně. No, sešel jsem se s ministrem vnitra na radě ministru vnitra, na radě JAJ a já jsem mu řekl, a myslím si, že to ví on sám, stejně tak, jako to ví jeho ministr zahraničí, že je třeba zaujmout jasnější pozici v mezinárodní politice a je třeba uh, si to uvědomit. To je velice důležité a myslím si, že Srbsko zatím akceptuje jenom 60 z 60% eh, postoje, které byly zaujaté, a to by se mělo zlepšit. A musíme eh, velice seriózně na tom pracovat. Co se týče... A ano, Eduard se ptal, a já ti děkuji nejdřív za tu poklonu, kterou si učinil. Já jsem optimista. A navzdory všem těm problémům, které tady jsou na Balkáně, jsou tady také pozitivní záležitosti. E, myslím si, že dialog mezi Prištinou a Bělehradem e, by mohl být završen e, pozitivním závěrem. Také očekávám, že ta iniciativa Bosny a Hercegoviny, kterou vlastně zahájili Němci a Britové, že tady eh, se také už eh, zahájil pozitivní směr a není možné, aby tady jenom tři nebo čtyři etnické skupiny eh, jedna žila pro sebe, aby se vymezovaly mezi sebou. Já si myslím, že tady je třeba najít řešení. A mm, bude to zasedání, které by nám mohlo pomoci dále řešit tuto otázku. Co se týče bývalé Makedonské Jugoslávské republiky. Děkuji vám za práci, kterou jste vykonali a ještě jednou děkuji panu komisaři Hánovi, protože to byla velice tvrdá práce. Vy jste říkali, že pět dnů jste vyjednávali. Problém je, že během našeho předsednictví musíme najít prostředky, jak hovořit z řeky není tedy možné deset let slibovat eh, vyjednávání a vůbec ho nezačít. A já si myslím, že nastala doba, aby Řecko, když je teď v odlišné situaci, tak si myslím, že do budoucna by mělo Řecko i vyvinout úsilí aby se Skopě se snažili nalézt jiný tón jednání a nalézat řešení, aby se tato země. Já vím, že není možno eh, tady omlouvat eh, zemi, která nemá eh, ještě zásady právního státu a nachází se v prekérní situaci. Ale kdyby Evropa lépe zasahovala v otázkách právního státu v těchto zemích, možná, že bychom bývali mohli daleko rychleji dosáhnout výsledku. Ale přeji vám hodně štěstí a blahopřeji k vaší iniciativě. Doufám, že dospěje k pozitivnímu výsledku. Děkuji ti, Žáne, za toto vysvětlení, za tuto informace. Přeji šťastnou cestu a těším se, že se brzy znovu uvidíme. Wir jetzt Punkt, was ist das? Wie spät haben wir? Hm? Framework Agreement Comprehensive Partnership and Cooperation between Europe. Máme na pořadu jednání rámcovou dohodu komplexní partnerství mezi Evropskou unii a Větnamem a zpravodajkou je Barbara Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Dnes bychom tedy měli diskutovat o této rámcové dohodě eh, s Větnamem, a to na, po 25 letech diplomatických vztahů mezi Evropskou unii a Větnamem. Tato dohoda byla podepsána již před třemi lety, ale vstoupí v platnost teprve poté, co všechny parlamenty členských států a také Evropský parlament eh, s tím vysloví souhlas. Proto bude potřeba asi další tři až pět let Větnam již v listopadu 2013 ukončil ratifikační proces této dohody. To, že to evropské straně trvá tak dlouho, je, se těžko vysvětluje této partnerské zemi. Možná, že bychom měli využít tohoto procesu a také to probrat v debatě s vysokou představitelkou Mogherini budeme diskutovat o bezpečnostní politice, netýká se to nejenom této dohody, ale obecně jiných. Tato rozhodovala s Větnamem je vytváří rámec pro vztahy s Větnamem. Od roku 2012 také probíhají jednání o dohodě o volném obchodu. Na té pracují naši kolegové z výboru INTA. Na rozdíl dohodě o volném obchodu obsahuje tato dohoda i klauzule o lidských právech článku 1 a článek 57 například poukazuje na to, že při porušení ustanovení o lidských právech se je potřeba přijmout určitá opatření. Aby došlo ke shodě mezi zástupci, tak je potřeba, aby dohoda o volném obchodu byla právně propojená s touto dohodou o partnerství, aby ochrana lidských práv byla zakotvena i v dohodě o volném obchodu. A já doufám, že komise to potvrdí, že to tak skutečně je. O PCL se může hlasovat pouze ano nebo ne. Jako zpravodajka pro příslušnou zprávu PCL bych doporučila přijetí. Ta zpráva, o které dnes budeme diskutovat podrobně, se zabývá těmi kritickými oblasti budoucí, budoucích vztahů mezi Větnamem a EU. Jinak eh, panují pevné předpisy, stavující se na délku textu zprávy. Já jsem to tady musela, ten svůj původní návrh, asi o polovinu zkrátit, protože, říkám to také proto, že některá témata se tam bylo pouze velmi zkrátkovitě nebo vůbec ne. A doufám, že eh, stěnový zpravodajové to doplní o své připomínky a pozměňovací návrhy. Větnam v posledních desetích dosáhl velkých pokroků, zejména v oblasti eh, cílu tisíciletí, došlo ke snížení chudoby, k hospodářskému rozvoji, k sociálnímu zabezpečení, zaměstnanosti a sociální péči. Ráda si je také eh, vědoma toho, že tzv. politika doj moj vedla k některým negativním dopadům dochází ke zvyšování rozdílu mezi bohatými a chudými a také k ničení životního prostředí. A proto e, jsou potřeba zákonné iniciativy, aby se zastavilo ničení e, životního prostředí a odlesňování. Dále velmi vážný problém korupce. Tato zpráva se vyjadřuje velmi znepokojivě také o e, od vlastňování půdy. A Jde také, dochází také k podlačování svobody zhromaždění, svobody vyjadřování. Podle tzv. textu o svobodě médií je e, Větnam na téměř 162 až 180. místě v žebříčku zemí. E, také tady dochází k popravám a 650 lidí bylo odsouzeno k smrti. Vzhledem k trvajícímu porušování lidských práv je o to důležitější, aby Komise plnila také doporučení ombudsmana ve vztahu k Větnamu a provedla studii o dodržování lidských práv ve Větnamu. Doufám, že na základě této dohody o partnerství a spolupráci dojde k dalším pokrokům, zejména ohledně právního státu, eh, odpovědné eh, zprávy a dodržování lidských práv. Eh, Větnam je také členem Rady OSN pro lidská práva, proto je v jeho zájmu, aby to doporučení obou zpráv Universal Period Review byla prosazována v praxi. Mohlo by dojít ke zlepšení prováděných eh, reform, které se teď plánují. Eh, Evropská služba pro vnější činnost eh, v této souvislosti by mohla velmi významně přispět k tomuto procesu, například tím, že by zřídila vlastní eh, mechanismus pro stížnosti, které by mohly využívat jednotlivce a komunity, například eh, u některých evropských eh, programů, kde by docházelo k porušování pravidel. To hrát konstruktivní roli při řešení problému také v jeho čínském moři. Já se těším i na další konstruktivní eh, diskusi eh, v souvislosti s eh, dohodou partnerství a spolupráci a těším se také na připomínky stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Lochbiller za předložení a přípravu této zprávy. Řekl bych, že je důležité, abychom podpořili ratifikační eh, proces eh, dohody o partnerství a spolupráci s Větnamem, tak aby obě strany mohly mít prospěch z jejich rychlejšího provádění. Měli bychom se také uvědomit, že to je globální dohoda, která definuje a rozšiřuje působnost vztahů mezi Evropskou unii a Větnamem, pokud to řadu oblastí, jako je obchod, eh, hospodářství, investice, také energetika, a spolupráce v bezpečnostní oblasti. Myslím si, že eh, by bylo dobře, abych připomněl několik důležitých aspektů tohoto partnerství. Za prvé je to potřeba eh, provádět reformy, jak o tom eh, hovoří paní Lebe ve své zprávě. Jednak je to článek 1, dodržování demokratických principů a lidských práv, to je naprosto základní prvek. Neměli bychom také zapomínat na to, že přes relativní úspěch eh, hospodářství eh, Větnamu se to pořád opírá o monol jedné strany, bez toho by docházelo, no tady bylo oddělení výkonné soudní a legislativní moci. Asi hovořit o demokracii v tomto případě eh, není příliš vhodné. Všichni odpůrci komunistické strany Větnamu jsou trestáni, takže Větnam bude muset v oblasti soudnictví ještě odstranit řadu problémů, měl by také eh, přestat s persekucí eh, některých eh, křesťanských menšin v horách. Paní Lopé také poukazoval na velmi důležitý nástroj, který bychom mohli velmi pragmaticky využívat, je dohoda o volném obchodu. Musíme si uvědomit, že tato dohoda o partnerské spolupráci byla podepsána před pěti lety a spolupráce by mohla přinést zájemné výhody, zejména v oblasti konkurenceschopnosti. A tato dohoda, jakož je dohoda volného obchodu, která se vyjednává, by měla možnost evropským společnostem získat eh, výhodný přístup na velmi dynamický trh Demograficky je to také velmi výhodné, protože zrůstá počet obyvatel. Eh, Větnamská vláda je také staví příznivě k zahraničním investicím a to také vítáme. Dohoda partnerství a spolupráce a volném obchodu jsou eh, základní stavní kameny vztahu mezi státy Evropské unie a ASEANu. Jsem pro spolupráce státy ASEANu také v oblasti boje proti terorismu, námořní bezpečnosti a kybernetické zločinnosti. Vietnam také hraje důležitou regionální roli. To se týká například těch e, sporů o vlastnictví některých ostrovů v Jočínském moři. To jsou velmi vážné hrozby pro bezpečnost obchodu. E, bude potřeba nalézt e, nějaké řešení. Musím si vědomit, že e, Větnam je také ohrožován čínskými územními nároky, což vede k e, narovnání vztahu se Spojenými státy, protože se zvrátí ten čínský vliv. Kongres Větnamské komunistické strany, který se bude konat v lednu 2016, který bude velmi důležitým okamžikem pro budoucí směřování politiky a pro znamená, mezinárodní eh, směřování této země, protože interně asi víme, jak to bude. pro... Takže pokud se nám podařilo že tam, tak bychom mohli eh, zvětšit náš vliv eh, v tomto regionu, mohli bychom také přispět k udržování lidských práv a k zabezpečení eh, námořní plavby. A na závěr bych chtěl říct, že jsem velmi rád, že jsme mohli spolupracovat s paní Rozberem na přípravě této zprávy. Grazie, presidente. <clears throat> Anch'io sono... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tou obecnou linií paní zpravodajky, tedy aby došlo k uzavření této dohody. Větnam je poměrně komplexní zemí, učinila již obrovské kroky nejen na úrovni ekonomické, nejen co se týče těch ekonomických parametrů, ale také co se týče rozvoje společnosti. Je to země, která zažila velice složitou, dramatickou minulost a učinila tedy několik kroků vpřed, má poměrně pokrokovou ústavu. Říká se, že ústavy často jsou takovými mrtvými písmeny. To jsme zaznamenali i v evropské historii, ale myslím si, že větnamští lídři si přejí tedy, aby se uplatňovalo ustanovení obsažené v ústavě. Zpráva na to jasně poukazuje. A jsou tu dále doporučení a podmínky, které jsou běžné již při jednání mezi Evropským společenstvím v rámci nejrůznějších dohod na úrovni obchodní. A když se tedy jedná s určitými zeměmi, které ještě nedosáhly té dostatečné úrovně v oblasti lidských práv, což jsou pro nás zase naprosto zásadní hodnoty jednání s komisí téměř končí. Záměrem je, aby vše bylo dokončeno do léta a celý proces se schválil zde v parlamentu do konce roku. Já doufám, že i tato zpráva napomůže k rychlému pokroku celého procesu, ale samozřejmě vždy s těmi příslušnými zárukami, které tu byly zmíněny i, a jasně to popsala i kolegyně Lochbiller. Myslím si, že je důležité dosáhnout té správné rovnováhy, co tím mám na mysli. Uh, Nechci říkat, že bychom všechny tyto otázky měli tak nějak zamést pod stůl, ale spíš, že bychom měli se všemi zeměmi vynakládat na základě stejného měřítka. Tento týden také pojednáváme o Číně a také ohledně to, té situace s volným obchodem. Také jsme pojednávali o Turkmenistánu, Objevují se tu otázky jako environmentální právo, práva pracujících, lidská práva. V těchto zemích jsou tyto situace ještě velice složité a Evropa se samozřejmě snaží nalézt určité možnosti v rámci vyjednávaných dohod. Takže je třeba dosáhnout té správné rovnováhy aby tyto otázky byly vyřešeny v rovnováze a aby se nikdy nepoužívala dvojí měřítka. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za práci na tomto usnesení vzhledem k tomu, že poskytuje komplexní přehled o otázce lidských práv v dnešním Větnamu. Ehm, to země, která stojí v čele i obchodních eh, otázek na světové úrovni, nicméně jsou tu určité problémy, co se týče vůle vlády provádět nezbytné reformy. Ehm, v zemi je celá řada etnických minorit, které jsou, které jsou naprosto eh, o které neví vláda naprosto vůbec zájem. Máme tu informace o lingvistické represi a také zabírání půdy. Větnamská komunistická ústava, podle ní veškeré pozemky patří státu. A pak jsou to také záležitosti týkající se svobody tisku a, a, a dalších druhů svobod. Nicméně Myslím si, že by toto měla řešit eh, větnamská vláda, nicméně zase by to nemělo zabraňovat eh, tomu, aby se uskutečnila opravdová komplexní dohoda o volném obchodu. Eh, ty reformy by měly být provedeny zevnitř a ne jen kvůli nátlaku, řekněme, z Bruselu. Dohoda o volném obchodu mezi Větnamem a Evropskou unii poskytne více možností větnamskému lidu a umožní jim vzejít konečně z chudoby a dále se rozvíjet. FTA také umožní předvydatelnost a stabilitu, kterou potřebují naši investoři, aby se zajistili dobré podmínky pro soukromé i veřejné společnosti. A, a také je zapotřebí pomýšlet na pracovní místa a věnovat se také kapitolám týkající se pravidlům práva původu. Tyto dohody FTA a PCA jsou součástí rozsáhlé strategie, která by měla občanům jak v Evropě, tak ve Větnamu přinést značnou prosperitu. Děkuji. Thank you, uh, President. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla poděkovat paní zpravodajce za navržený text a chtěla bych říci, že mne velice těší, že se věnujeme tomuto tématu vzhledem k narůstajícím významu eh, toho, jak mohou být dobré vztahy mezi Evropskou unii a Větnamem. Proto si myslím, že ty prohlubující se kvalitní vztahy mezi oběma bloky by měly být prioritou. Ano, jsou to důležité výzvy na té ekonomické frontě i na té sociální. Ano, chudoba se snížila, nicméně přetrvávají tu záležitosti jako nerovnosti a výzvy v oblasti pracovního trhu které mají závažné dopady. Ta globální recese měla podstatný dopad i na vývoz, který se snížil za loňský rok, to znamená, je to země s nejnižším růstem od konce ekonomické krize v této části, v tomto regionu světa. A Větnam je zásadním partnerem z azijských zemí a co se týče vztahu mezi EU a Ázií, Větnam se snažil posilovat toto partnerství, je pro nás je strategicky významný. Máme ještě několik připomínek návrhu této zprávy. Já podporuji ty ambiciozní cíle, které tu načrtává paní zpravodajka ve věci lidských práv. Myslím si, že bychom měli mít jasnou perspektivu toho, kde si přejeme být za nějakých pět let, ale také bychom se měli podívat, jak budeme podporovat Větnam ve věci udržitelného rozvoje a zprávy. A pouze pokud to učiníme, tak se nám podaří dosáhnout eh, těchto standardů. A to bych tedy chtěla zdůraznit, konkrétně tento bod. Pak ještě odstavec čtyři ta potřeba rozvíjení kapacit Větnamu eh, i ve věci eh, státní zprávy a podobně. A pak odstavec 21, kde se vítá zaměření na udržitelný rozvoj v oblasti energetiky. Myslím si, že na co je zapotřebí se soustředit, tedy na následující, vyřešit otázky, jako je korupce, genderová nerovnost, životní prostředí. A pokud vyřešíme toto vše, tak je zapotřebí zajistit, že k tomu budeme mít také dostupné prostředky pro tuto zemi, aby mohli vyřešit všechny tyto problémy musíme zajistit, že jim poskytneme technickou podporu, nejen e, navyšující rozvojovou pomoc o, o nějakých 30%, jak je tu napsáno. Musíme proto dělat více, aby se vyřešily všechny ty záležitosti v oblasti lidských práv a rozvoje a energetických rozvojových záležitostí. A myslím si, že také důležité, aby se i komise podívala na zviditelnění těch evropských programů ve Větnamu. Já si uvědomuji, že tady jsme jaksi v konkurenci eh, s celou řadou dalších eh, významnějších zemích, takže bychom se mohli zaměřit na to, jak tedy přidělujeme ty prostředky. Ano, je to i takové právní propojení mezi FTA a PCA a zahrnuje se tu možnost i pozastavení té dohody o volném obchodu, pokud budou přetrvávat porušování lidských práv. A já si myslím, že žádostí komise bylo i provést zhodnocení dopadu ohledně lidských práv právě jakožto součást té dohody FTA, stejně tak to byl názor ombudsmana. A ještě to stanovisko, které chtěla zveřejnit komisařka Malstrom do 30. června. Ovšem není jasné tedy, kdy tento text bude dostupný. Vím, že to není veřejný dokument, ale myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom měli tuto informaci dostupnou. A nyní už na závěr chci zdůraznit opravdu tu záležitost obchodování s lidmi. Vím, že i ostatní kolegové to zmínili, ale je to tedy zase ta země, kdy dochází k eh, v největším měřítku právě k tomuto obchodování. Je třeba vyřešit tuto záležitost, ale mít také nějakou koordinovanou reakci ze strany členských států. No a ráda budu spolupracovat dále i s paní zpravodajkou na tomto textu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Lochpílerová. Mohla byste být velice rychlá, protože eh, musíme do 17 hodin ještě si vyměnit názory o událostech ve Skopě. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem stínovým zpravodajům za zpětnou vazbu. Paní Šili, já jsem už na začátku řekla, že tuto zprávu jsem musela rovněž zkrátit, protože takový návrh je omezen co do počtu znaků a body, o kterých jsem hovořila, bylo by dobré, kdybyste předložili pozměňovací návrhy zejména k převádění lidí eh, už je třeba, ano, je třeba upozornit tady na to úmluvu proti human trafficking. Ta, pardon, tato úmluva má být schválena v tomto roce a to by tam mohlo být zapojeno. Děkuji mnohokrát. Where's Mr. Kukan? No, no. Pan Kukan. When no, we start, then it's over. Excuse me, uh, yeah, Chair. Please talk a little bit perhaps, longer. No, no, if you could ask the Commission perhaps to come back. Very good idea. Okay, thank commission, you. Commission, Please. Možná bys mohl dát i komisi. Good afternoon to everybody. I'm here to... Dobrý den, já jsem tady za DG Trade. A vzhledem k tomu, že se teď nacházíme trochu zvláštní situace v těch materiálních jednání o dohodě o volném obchodu, tak je správné abychom se tím zabývali, protože mý kolegové teď eh, jsou asi vyjednávají poslední kolo těchto jednání a poté pravděpodobně budeme vědět eh, zhruba, jak ta dohoda bude asi vypadat. Já jsem si zaznamenal všechny připomínky, které tady zazněly od paní zpravodajky a stínových zpravodajů. Jak víte, tak eh, dokud probíhá jednání, tak asi vám nemohu stoprocentně potvrdit co přesně je obsahem dohody o volném obchodu, ale mohu vám říci, že věřím eh, velmi pevně tomu, že tam bude několik ustanovení, které přímo nebo nepřímo budou propojeny s udržitelným rozvojem, to určitě, a také s lidskými právy. A už tady bylo řečeno, že jsme to jasně eh, formovali jako požadavek na větnamskou stranu, aby tam byl takto jasně formulovaný eh, princip v preambuli dohody o obchodu, aby tedy eh, ta země přistoupila k eh, úmluvám o lidských právech. A dále jsem se slyšel tu výzvu po tom právním a legislativním propojení mezi těmito dvěma typy dohod, zejména u těch základních ustanovení, dohody o partnerské spolupráci a také o eh, těch ustanoveních o nevykonavatelnosti, což si umožňuje potom přerušit platnost těch dohod v případě porušení. Eh, nějakých závazků. My jsme to samozřejmě předložili jako součást jednání a myslíme si, že tady dojde k tomu institucionálnímu propojení obou dohod. Dále tady zazněla výzva k tomu, aby eh, vznikl nezávislý mechanismus pro stížnosti. A my to máme nejen v kapitole udržitelném eh, rozvoji, ale ve všech institucionálních kapitolách o dohody o obchodu které vytvářejí zvláštní instituce, jako je například eh, výbor pro obchod a všechny další eh, grémia, které, by, eh, které jsou vytvářena v těch ustanoveních a to by mělo umožňovat těm zúčastněným stranám vznášet stížnosti a to i v oblasti lidských práv. To platí také pro kapitolu o zřetelném rozvoji, kde je to jakási domácí poradenská skupina, nebo vlastně dvě skupiny, jedna ve Větnamu, jedna v rámci komise, a tento mechanismus eh, dává těm, eh, které, kteří mají nějaké stížnosti, možnost se obrátit eh, se svou stížností. Také jsme tady měli kapitolu o transparentnosti, která má velmi důležitá ustanovení, například zaručuje právo vyjádřit se k jakémkoliv obecnému opatření a také zavazuje obě strany dohody aby to potom zohlednili. Takže je tady závězek, pokud bude přijata nějaká legislativa o nějakém regulačním rámci, tak ty současněné strany mohou předkládat své připomínky a úřady potom musí prokázat úsilí, že to zohledňují. A zase, pokud to nebude dělat, tak eh, ta postižená strana si bude moci stěžovat v rámci toho institucionálního mechanismu. Dále jde o právo na odvolání, právo na přeskum, právo na to, aby rozhodnutí, eh, nebo administrativní rozhodnutí byla vynášena na základě předložených podkladů a důkazů. Tolik tedy k obsahu PCA, ale nezapomínejme, že máme i další nástroje, které můžeme aplikovat, aby eh, v jádru našeho vztahu s Větnamem eh, byl zřetelný rozvoj a lidská práva. Já vím, že paní Lohbele se také v květnu účastnila jedné, jedno setkání, které jsme zorganizovali eh, ve spolupráci s několika generálními ředitelstvími v komisi, kde jsme přesně řešili, řešili to, jak tyto otázky můžeme promítnout do bilaterálního vztahu s Větnamem. Připravili jsme také zhrnující dokument, který obsahuje všechna předložená doporučení od zástupců občanské společnosti. Tento zhrnující materiál je k dispozici na našich webových stránkách. A my teď také sestavujeme zprávu, kde se snažíme vysvětlit, eh, to, že okamžiku budou dokončena jednání, tak přesně jaká ustanovení dohodě obchodu eh, souvisí s lidskými právy, s udržitelným rozvojem, jak eh, mají být vykládána, jak se mají provádět. A to i eh, s podpornými opatřeními, která již existují nebo která se ještě budou rozvíjet. To že tady nejsou mý kolegové z TG, tak bych mohl ještě říci za ně, že co se týče rozvojové spolupráce, tak tady uh, už je na to vyčleněna řada, uh, množství prostředků, na vzdělený rozvoj a lidská práva. A prostřednictvím posíleného dialogu, který budeme mít po eh, implementaci dohody o volném obchodu a PCA, budeme mít tedy celou řadu možností technických projektů, které by měly přispět k provádění této dohody tak, abychom řešili obavy z porušování lidských práv a udržitelného rozvoje. A mi dovolte, abych se ještě vyjádřil k té otázce z eh, té zprávy o stavu lidských práv, o které tady byla řeč. Chtěl bych ještě připomenout, že naše komisařka Malstremová nedávno, když eh, hovořila před výborem INTA, tak tam jasně prohlásila, že obchod by měl být využíván proto, aby podporoval některé základní hodnoty v našich eh, bilaterálních vztazích. A od roku 2011 Máme závazek zahrnovat hodnocení dopadů ve všech těchto e, případech, kde vyjednáváme do vchody, dohody o obchodu s našimi partnery. Vietnam je trochu zvláštní případ, protože ta jednání se blíží ke konci a jak řekla paní komisařka i na té konferenci 12. května, jednání pokročila, budou e, brzy finalizována, což znamená, že této fázi ještě žádné hodnocení to, těch dopadů nebude, ale e, proběhne to e, v okamžiku, kdy ta jednání budou ukončena, bude to jakési hodnocení ex post a tam tedy to hodnocení také budete moci najít. Děkuji. Zbývá nám už jenom pár minut, protože pan Kukan bude muset za 15 minut odejít a já si myslím, že bychom měli využít této příležitosti, aby nám něco řekl o toho kompromisu dosaženého nebo té dohody dosažené. Pan Howitt se také vrátí za okamžik a možná pan Kukan by mohl už začít. So, please begin and come in. Not every, but many. <laughs> Come. Who can start. Please. Pane Kokane, prosím, začněte. Děkuji vám, pane, pane předsedo. Takže to bylo zase další kolo jednání, která začala již před několika měsíci. V první řadě to uh, se týkalo jen tří poslanců, kteří se setkali se svými protějšky, vedenými lídry politických stran, tedy Grevsky a Zoran Zajer 2. června byla podepsána dohoda dohody všech čtyř politických nejdůležitějších stran v Makedonii společně s vládnoucí stranou vedenou premiérem Grojevským a Zajerem a také lídrem opozice albánskou politickou stranou. Jednou z, jedna z nich je částí vládní koalice a podepsali tedy dohodu, která obsahuje ty nejdůležitější záležitosti, o které žádá opozice. To byly předčasné volby. Bylo dohodnuto, že tyto volby proběhnou v dubnu příštího roku. A otázka, na které se tehdy nedohodli, bylo to, jak bude zorganizována vláda, aby připravila zemi na volby. Takže to bylo tedy téma včerejších diskuzí a také dnes v brzkých hraních hodinách. Já nevím, jak hodně do detailu bychom měli zacházet. Nicméně, pane předsedo, tady nejdůležitější věcí pro vládnoucí stranou bylo rezignace premiéra, když on a jeho vláda by měli tedy rezignovat, aby umožnili vytvoření dočasné provizorní vlády, která by pak připravila ty volby. Podle mého názoru nejdůležitější záležitosti pro lídra opozice Zajara bylo vytvoření úřadu um, um, zvláštního prokurátora, a který by prošetřil uh, záležitosti s odposlechy aby se prokázalo, zda jsou autentické, anebo zda došlo k nějakým umělým přípravám. To byla nejobtížnější část v jednání, nicméně i pak bylo možné Eh, dosáhnout určitého časového harmonogramu pro návrat opozice do parlamentu, protože původně bylo dohodnuto, že ne někteří ministři, ale náměstci by eh, tyto posty byly předány opozici, aby se mohli plně zúčastnit celého tohoto procesu. Takže bylo dohodnuto, že pozice ministra vnitra, což je rozhodně nejdůležitějším postem v přípravném procesu směřujícím k volbám, bude předán opozici, ovšem za podmínky, že to bude profesionál, že to bude člověk jmenován technicky, na základě technických znalostí, že bude tedy jmenován, aby řešil tuto agendu ministra vnitra, bude jmenován opozicí na základě konzultaci s tou vládní stranou. A tento minister bude mít eh, plné, plnou pravomoc ministra vnitra. Další ti dočasní náměstci ministru, kteří povedou ministerstva práce, ministerstvo financí, Richarde, která další ještě, zemědělství, a státní, té sociální oblasti, tak to se teprve rozhoduje, až opozice bude jmenovat ty náměstky, tak i vládní strana bude mít příležitost zase jmenovat své zástupce, kteří dostanou důležité pravomoci, jako například právo VETA a ti náměstci jmenovaní vládou mm, budou mít tedy stejné posty, stejně důležité posty jako ti, které dostane socialistická strana. Je důležité zachovat ten nastavený harmonogram. Důležitým datem tady bude 1. září, když se opozice vrátí do parlamentu, aby byla přítomná pro všechna důležitá jednání, která se budou projednávat a rozhodovat v parlamentu, protože bez opozice by nebylo možné vše připravit. A ještě jsem zmínil, pro nás bude velice důležité, abychom velice zblízka sledovali plnění implementace této dohody, protože my si velice dobře pamatujeme, myslím, že i vy, pane předsedo, si pamatujete ještě s komisařem Fílem a za účasti Richarda Havida, který byl tehdy ještě zpravodajem pro Makedonii a zástupcem a panem Buzekem, kterým se podařilo to, aby politické strany Makedonie podepsaly dohodu, která vyhláte neúčasti opozice v nadcházejících volbách. Ta dohoda byla podepsána, nicméně nikdy nebyla dodržena. Takže neměli bychom jim umožnit, aby k tomu došlo znovu, velice by to zemi poškodilo. No a touto dohodou si myslím, že Makedonie opravdu dostane příležitost jít vpřed v tom integračním procesu směrem k EU Čas je tu velice důležitý, protože, jak víme, v říjnu komise zveřejní pokrokovou zprávu. Členství v NATO je také důležité pro tuto zemi. Oni stále ještě čekají a myslím si, že tato situace by měla být také využita proto, aby se tlačilo na ty hlavní záležitosti, které v podstatě narušují to hnutí Makedonie směrem k Evropské tedy otázku pojmenování země. Pane předsedo, myslím si, že to je to hlavní, eh, co se týče dohody, která byla dosažena. Eh, Děkuji. Já jsem velmi rád, že jsem měl tu příležitost spolupracovat s Eduardem Kukanem a také s Ivo Weiklem, který je zpravodaj za skupinu ALDE. Ta mediace trvala pět plných dní, což je dlouhá doba, kterou jsme strávili pohromadě, ale myslím, že to bylo nakonec docela efektivní a já bych jim chtěl osobně poděkovat a vyjádřit jim vděčnost. Ale předtím, ještě než se pustím do situace v Makedonii, tak eh, doufám, že parlament z toho vyjde dobře a že se zviditelní. My jsme spolu komunikovali později, pane Broku, bohužel se nám nepodařilo se s vámi spojit dříve, když nás pan Harding vyzval, abychom se do toho pustili, ale myslím, že eh, jsme se naučili, jak by šlo zjednodušit rozhodovací procesy v těchto situacích. Jak to právě říkal Eduardo, že to není poprvé, kdy eh, vznikla takováto mise a já si myslím, že jsme dosáhli něčeho, co by se dělalo velmi obtížně bez eh, poslanců, bez zástupců parlamentu, protože probíhaly formální eh, rozhovory a potom se Eduard eh, obrátil neformálně na zástupce té vládnoucí strany, která je z rodiny EPP, aby získal představu situace situaci a potom eh, se obrátil na mě, abych já podobná neformální jednání vedl jednání s tou socialistickou stranou, která patří do naší socialistické skupiny. A v tom se nám ta mediace podařila lépe, rozhodně to nebylo eh, eh, úplně dokonale, ale myslím, že se nám podařilo mm, prolomit ty ledy a eh, prospělo to panu Hánovi a doufám, že komisař Hán mm, se obrátí na nás poslance v budoucnosti opět, pokud taková situace zase nastane. Myslím, že to mm, osvětluje roli parlamentu. Eduard Eh, tady poskytl naprosto přesně ty informace o průběhu těch jednání, takže eh, nemá cenu asi dávat další informace o tom, v čeho te, přesně se týkaly ty spory a nezhody. Měli bychom eh, asi některé ty detaily uchovat v utajení, ale chtěl bych se zmínit o třech obecnějších věcech, které z toho vyplývají. Musíme si že toto je stát s velmi křehkou demokracií, kde došlo k naprostému zhroucení důvěry nebo Eh, dobré vůle mezi eh, těmi hlavními politickými stranami, tedy mezi vládnoucí stranou a opozicí. A to je eh, hodně špatné pro jejich demokracii, je to hodně špatné pro vyhlídku na členství v Evropské unii. A jak Eduard správně říkal, je to pouze dva roky po podobné situace, kde také došlo ke zhroucení důvěry mezi hlavními stranami. A měli bychom si uvědomit, jak křehká ta demokracie tady je, také v některých sousedních zemích. Je to region, který, jak všichni víme, bude jednou, dříve nebo později, součástí EU, e, eh, protože to všichni chtějí a měli bychom e, s nimi komunikovat, měli bychom jim věnovat pozornost, měli bychom někdy být přísní, pokud to bude potřeba, protože někdy si to vyžaduje e, ta situace, ale všichni v této místnosti v parlamentu by se měli vědomit, jak křehká ta demokracie v této zemi je tež tam vypukl ten skandál o odposleších a vyšlo to najevo, tak eh, musím říct, že jsem se k tomu stavil velmi zdrženlivě, k té taktice té hlavní opoziční strany, která velmi selektivně začala vypouštět nebo zveřejňovat některé ty nahrávky, které získali, což způsobilo pro ně také nějaké právní problémy a eh, k tomu já se vyjadřovat nebudu. Ale jako politická taktika mi to nepřišlo jako úplně Eh, nejlepší, jako něco bych mohl podpořit, ale zdá se, že ten obsah těch nahrávek byl tak závažný, vzhledem na ty trestné činy, o kterých tam hovoří na korupci, že ty obavy, obavy o svobodě médií v těchto zemí, které jsou velmi hluboké, eh, jsem se nakonec nechal přesvědčit, že tato výjimečná taktika Eh, byla oprávněná. Ta vládnoucí se mnou samozřejmě se mnou souhlasit asi nebude, ale já musím říci, že díváme-li se na obsah těch nahrávek, tak eh, ten obsah je tak závažný, že možná, že ta výjimečná opatření nebo výjimečné kroky eh, byly nakonec hodné. Velmi obtížně to sleduje. Tvrdilo se, že Celkem eh, bylo podniknuto asi 20 tisíc nelegálních odposlechů a samozřejmě pro nás je velmi obtížné mm, mít ten čas, aby se seznámili se všemi těmi obviněními, která se tam objevují, ale Evropská komise má právníky, které vede jeden velmi zasloužilý eh, znalec a úředník, ta, ty sepsali zprávy, ta zpráva je veřejně dostupná, tam se uvádějí ty hlavní Eh, výhrady. Je to velmi eh, neveselé počtení a všichni z vás, kdo se o to zajímáte, eh, byste se s tím měli seznámit, protože se tam dozvíte spoustu věcí. A to naprosto seriózně. A druhá věc, a já to urychlím, druhá věc, která mi přijde důležitá, je to, že tato dohoda ne Eh, bude platit nebo nevydrží, dokud eh, mezinárodní společenství nebude vyvíjet tlak na všechny strany. Já neříkám, že by to mělo být v tom eh, současném formátu, ale my jsme o tom mluvili s velvyslanci Evropské unie ve Skopě o tom, že je potřeba jim sedět za zády a dbát na to, aby dodržovali každé slovo z té dohody. O tom jsme mluvili také s komisařem Hánem i tady v parlamentu na společném výboru a na Eh, to představení předsednictvo také se vydává na, eh, nebo tento týden se vydává na návštěvu Skopě. Měli bychom skutečně využít jakoukoliv příležitost pro to, abychom na ně vyvíjeli tlak. Samozřejmě, že to není eh, úplně normální situace potřeba, ale tady asi v dlouhodobém zájmu je, aby ten tlak se neustále vyvíjel a udržoval. A ještě poslední věc, to souvisí s tím, co jsem říkal panu Slobonovi předtím, eh, s těmi, o tě, té kandidatuře některých zemí. Pan Hahn eh, riskoval, podobně jako pan Füle, eh, to otázce názvu Makedonie, s tím, že chce, aby Řecko konečně se posunulo v té věci a aby se podařilo otevřít ta jednání na radě. Komisař Hahn si myslí, že ta Eh, neustále se mění situace v Atenách, možná nám nabízí příležitost s tím trochu pohnout na podzim. A také podtajemník ministerstva zahraničí Spojených států eh, neustále s námi byl v kontaktu telefonicky a také vyvíjel diplomatické kroky v této eh, oblasti. I on stejně tak tlačil na to, aby vyhlídku na členství v NATO americká strana to požadovala my tady velkou většinu vždycky hlasujete vždycky se všemi těmi problémy, které tam ještě přetrvávají, těmi překážkami, které se třeba ještě překonat v průběhu těch jednání. Ale aby došlo k kompletnímu odblokování, tak by to také mohlo přispět. A měli bychom tedy sledovat, co bude říkat komisař Hahn eh, v rámci těch jednáních eh, a potom bychom všichni měli se podílet na Eh, dodržování té dody. Měli bychom vyslat tedy jasný a silný signál z naší strany. Herr Kukan. Very, very shortly. Jen velice stručně, pane předsedo, protože Richard už to zmínil. Stojí za to ještě v tuto chvíli zmínit, že příští týden eh, další evropská delegace eh, vycestuje do skopě povede ji Alois Petrle, což je člen EPP povede tuto delegaci, bude tam kolega Džambacky a Stanišev za socialisty a bude také společné parlamentní eh, výbor eh, s sejde Tam projednají tedy to jednání s tím výborem pro stabilizaci a přidružení Zatím to ještě nebylo možné, ale nyní je situace jiná, takže to může být zodpovědně prodiskutováno a může to být použito jako další důležitý nástroj, jak vynakládat nátlak, jak nadále kontrolovat i implementaci této dohody. Děkuji. Děkuji, hlas ještě někdo o slovo? V tom případě vám ještě jednou. Chtěl poděkovat za vaše působení. Vám že ta dohoda tedy vydrží v platnosti protože my už jsme se, eh, pamatuje se na to, jak jsme tady před 15 lety měli předsedy těch albánských etnických stran a také jsme eh, usilovali o to, aby se strany mezi sebou dohodly. Já doufám, že vždycky nedojde k tomu, že ten, kdo prohraje ve volbách, potom eh, zase bude podnikat tyto kroky a rozjet násilím a podkopáním té situace a že to bude se neustále opakovat znovu a Takže myslím, že se skutečně vyplatí tímto způsobem postupovat a dohlížet na to, jak se ty připravují na volby, ale podobným způsobem by to pokračovat neměli. Jak už jsem říkal, pamatuji si to, že to několikrát tak to probíhalo i já jsem vždycky doufal, že to bude mít dlouhodobější úspěch a vydrží to, ale to teď nějak nesnižuje ten současný úspěch a musíme samozřejmě se tomu dále věnovat aby konečně ty strany dospěly k nějaké důvěře, kompromisu a aby ta dohoda byla trvalá. A musí být naprosto jasné, že vláda eh, tam nikdy není nastálo a že vždycky musí podstoupit volby a když nich prohraje, tak musí odstoupit a působit jako opozice a opozici. To také musí být jasné, že zase, když je ve vládě, tak musí se chovat odpovědně. A obě ty eh, hlavní strany by si toho měly být vědomi, že to je základ eh, stabilního zřízení v zemi. Děkuji vám. Teď se dostáváme k eh, dalšímu bodu. Doufám také, že se budete moci pořádně vyspat, pane Hovite a pane Kukane. Přeji vám tedy hodně odpočinku, protože jste poslední dnech odvedli skutečně tvrdou práci. A samozřejmě to platí pro pana Weigla, který přitom byl pan komisaře Hánovi a pro pana komisaře Hána. A teď máme na programu Čínu. Pan kolega Belder je zpravodajem a ten se s námi podělí o své úvahy. O tom, jak přemýšlí, jak světová velmoc. Geachte collega's, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Pro mne je to tedy již po třetí, kdy hovořím v našem výboru o zprávě týkající se vztahu mezi Evropskou unii a Čínou. To je pro mne velká čest, ale také je to velká zodpovědnost, to bych chtěl zdůraznit. Když jsem pracoval na tomto návrhu zprávy, tak jsem se informoval o tom politickém komplexnějším kontextu. Bral jsem v potaz také to omezení, co se týče délky textu a také těch témat, kterým je třeba se věnovat a eventuálně ještě dalších návrhů, které mohou doplnit tento text. Po 40 letech trvání diplomatických vztahů mezi Evropskou unii a Čínou a také vzhledem k tomu, jaká je ta dynamika ve vztazích mezi Evropskou unii a Čínou, Čína je strategicky významným partnerem. Já tady v této zprávě zmiňuji toto spojení mezi Evropou a Čínou a také, jak je důležité přenášet z Evropské unie ty významné hodnoty a cíle směrem k Číně. Vím, že kabinet vysoké představitelky již představ, připravuje uh, představení strategického dokumentu pro, e, do října tohoto roku. Je důležité, aby Evropská unie znala dobře i interní situaci této země, to je naprosto nezbytné, je třeba brát v potaz tu vnitřní záležitosti e, Číny, jaká je tedy e, záležitost, jak je rozdělená, rozdělen politický svět, že je odlišné, jak funguje Čína uvnitř a jak funguje navenek, že je tam určitý problém s lidskými právy a podobně, že jsou tu určitá citlivá témata. Pak také ten rozsah té protikorupční kampaně, pak eh, socioekonomické dopady politiky jednoho dítěte, eh, otázky životního prostředí a také protiteroristická opatření, protože také Čína čelí velké hrozbě terorismu, a má to velký dopad na společnost, zejména v té západní eh, části Číny. Evropská unie tedy nahlíží na Čínu jako no, další novou mocnost, která si přeje obhajovat tuto svoji pozici na globální míře. Pak je to také geopolitická pozice Evropské unie, která si přeje novou, eh, nový strategický postoj i v té uh, azijské oblasti, no a došlo také k určitým novým problematickým politickým vývojům, které by mohly ovlivnit naše společné zájmy. Naše cíle vůči Číně, tak jak je to již naformulováno v Bílé knize pro vojenskou strategii eh, Číny, eh, máme tu také eh, otázku Jižního moře, v Číně, otázku vztahu mezi Pekingem a Moskvou a nyní stávající konflikt mezi Evropskou unii a Putinovým Ruskem a pak rozrůstající se nukleární arzenál Severní Koreji v Číně. Působení západního světa by tedy mělo být možné a Evropská unie by měla také zase i uznat roli Číny a spolupracovat se Spojenými státy co se týče uznání Číny. Otázka lidských práv. Ta je velice problematická. Musíme brát v potaz to, že situace v oblasti lidských práv se podstatně zhoršuje a a jsou tu určité postupy vůči obhajcům lidských práv v Číně. Pane předsedo, kromě náboženské svobody, je třeba také zmínit další aspekty týkající se lidských práv a to eh, můžeme učinit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Také je důležité, jsou důležité i návštěvy. Já jsem vycestoval na Tajvan a tam jsem si uvědomil, že Tajvan může být významný právě při řešení těchto vztahů mezi Evropskou unii a Čínou. Eh, musíme brát více v potaz postoj Tajvanu a roli, kterou může Tajvan hrát v této věci. No a já nyní očekávám vaše reakce na tuto moji práci. Ta práce bude probíhat až do plenárního zasedání. Rozhodně ty vztahy s Čínou jsou dynamické, ale z naší strany si to vyžaduje velkou míru zodpovědnosti. No a já nyní tedy očekávám vaše přispění, vaši spolupráci a spoléhám na vaše poznatky a vaše zapojení do této věci. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já nejprve představím stanovisko mého kolegy Antona Lopese, který je naším stínovým zpravodajem, ale bohužel zde není. No, připravil tady papír, dokument v angličtině, takže ho přečtu v angličtině a... Stínový zpravodaj děkuje panu Beldarovi a konstatuje, že návrh zprávy je dobrý základ pro další práci. Navrhne několik pozměňovacích návrhů k některým těm bodům, které se ve zprávě objevují. Někde navrhne přeformulování eh, nebo doplnění Výsledek posledního samitu mezi EU Čínou týkající se strategie do roce 2020 a strategie pro spolupráci byl ten, že obě strany se shodly na prioritách, které chtějí eh, více promítnout do svých bilaterálních vztahů a do svého strategického partnerství. Za druhé, probíhání jednání o dohodě je nesmírně důležité. Není to eh, sice kompetence tohoto výboru, ale ty politické implikace takové dohody jdou nad rámec eh, čistě ekonomické dimenze. Dále jde o situaci v Jočínském moři. Provokace na různých stranách vedou pouze k prohloubení napětí. Je tedy potřeba mít takový mechanismus krizového řízení, protože konflikt by mohl mít velké dopady více než polovina světového námořního obchodu prochází eh, touto oblastí, eh, trasami Jihočínské moře, takže eh, je potřeba výrazně důležitost těchto stavců a také souhlasí s pravodajem tím, že bude potřeba provádět holistickou strategii, koordinovat tyto aktivity se Spojenými státy, také důležité. Nicméně Bylo by dobře zvyklad pravda o tom, co mění tím přiměřenou strategii vůči Ázii v rámci, v, transatlantickém kontextu. Možná, že je došlo k nedorozumění, ale naše strategie s Čínou by měla být vnímána v duchu spolupráce spíše než antagonismu zpráva také zabývá kybernetickou bezpečností, která tady explicitně není zmiňována. Potom je také přístup čínské vlády k kontrole komunikací. To je také eh, aspekty zasluhuje naše pozornost. Čínský lidový kongres také nedávno schválil zákon o kybernetické bezpečnosti, bychom to měli sledovat a ty pro ZPP je jinak spokojený s těmi částmi zprávy, které se lidských práv, na všech roce 17 by ale mohl být ještě dále přeformulován. Měli bychom tedy se vyhodnotit eh, výsledky návštěvy zvláště vyslance Lambernisy v Číně. A na závěr bych chtěl zpravodaj chtěl upozornit na dvě věci, které se budou řešit na globální summit, jednak je to summit o v Paříži o klimatických změnách. A potom je to také Všeobecné shromáždění OSN, kde se bude řešit klimatická agenda a tady zase Evropská unie má šance eh, veřejně zopakovat svoje závazky. Co se týče mě, já bych eh, poznamenala něco k otázce Tibetu, protože jak jsme si to mohli přečíst před několika dny, E, zemřel jeden tibetský mnich ve vězení, byl e, odsouzen e, na 20 let vězení. Evropská unie volala po jeho osvobození a po dialogu mezi Evropskou unii a Čínou. Stejně tak jako dochází ke zhoršení situace. 140 případu demolice tebe, co? Upálení mnichu. A takže je třeba, abychom nestratili zájem na Tibetu, musí to zůstat aspektem našich vztahů s Čínou a zejména eh, když se Čína pokud zkouší stále vnucovat tlak na Tibet a odmítá dialog s Lámou. V roce 2010 nedošlo k žádnému pokroku. V této situaci je tedy třeba apelovat na znovu zahájení diskuse o tomto problému protože nové vyjednávání by mohlo zlepšit postoj Tibetanů. Děkuji mnohokrát pan Leinen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát kolegovi Belterovi za návrh tento nové zprávy týkající se vztahu EU-Čína. Děkuji také, že ji zapojil stínové zpravodaji na setkání a že jsme mohli si vyměnit eh, naše názory delegace odjíždí v neděli do Číny a stráví celý týden v Pekingu a Šanyanu. A tam eh, při diskusích s našimi partnery budeme hovořit o těch věcech, které tady zazněly, které jsou v, té, v tom návrhu zprávy. Eh, upozornilo se tady na zprávu Morgariny, který má být zveřejněn na podzim a myslím si, že naše zpráva by měla být také eh, takovým jasným signálem na komisi, co my si o to myslíme a co jsme si přece vzali. V eh, partnerství eh, to zmiňujeme v první kapitule, kapitole, ale nikoli v a později. Já si myslím, že tady vyzrály vztahy, už tady pan předseda poznamenal na to, že Čína je velkou mocností na mezinárodním poli. Evropská unie a Čína musí společně zvládnout řadu úkolů a na ty bychom měli poukázat v této zprávě jako je global governance, vytváření míru, snižování konfliktů jako to bylo teď s, s Iránem a jak doufejme, to bude nebo by mohlo být se Sýrií a s Ukrajinou tady všude bychom měli také zapojit Čínu. Zmínila se již politika mm, v boji proti změnám klimatu. E, Čína, jsem slyšela, aspoň má zahájit svou vlastní klimatický fond. My máme zelený fond, který vznikl v kontextu OSN a já se musím teď ptát, e, proč Čína tady chce e, ustanovat nové instituce a nechce se připojit k nadnárodním institucím, které již existují. Otázka, do jaké míry můžeme oslovit ekonomická témata, podle mého názoru by neměla chybět. Investiční dohoda, status tržního hospodářství, otázka zapojení Číny do mezinárodních finančních institucí. To všechno jsou témata, která by se měla v této zprávě objevit. Eh, k vnitřní politice Číny nám způsobuje obavy ta vlna represí. To není tedy žádný vývoj, který můžeme vítat, ani ten zákon o nevládních organizacích, ani ten zákon o bezpečnosti, kde tedy bezpečnost je velice ze širokého záběru pojana, pojata nedostatečné zásady právního státu jak pro podniky, tak pro občany v Číně. Na to všechno bychom měli upozornit a neměli bychom se ostýchat tyto otázky tematizovat. Čína a svět, když se k tomu vrátím zpátky, to je samozřejmě téma konfliktu v, Již, v Jihočínském moři. Eh, tady chceme politické a ne vojenské řešení. Také si myslíme, že Čína musí pomáhat v řešení problematiky Severní Koreji. Pan zpravodaj také vyjádřil nějaké myšlenky v souvislosti s novou orientací mezi vztahem Číny a Ruska, co to pro nás a pro naše partnerství bude znamenat. Samozřejmě nemůžeme oběma zemím bránit, aby spolupracovali, ale otázka bude, zda to půjde proti nám, anebo zda e, to bude i otevřeno Evropu, abychom, Evropě, abychom spolu působili na tom či onom projektu. Lidská práva, církve jsou potlačovány nejenom křesťanské, i jiná náboženství jsou pod tlakem, to bychom také měli zmínit. Je tady cenzura internetu, zahraniční i čínské nevládní organizace nemohou pracovat. Tibet stále trpí represemi. Vztah k Tajvanu, tady můžeme snad vyslovit pochvalu, že se rozvinuli vztahy. Na druhé straně také ale litovat, že Čína ten antisecesní zákon ještě jednou zostřila a e, stále ještě vyhrožuje vojenskými prostředky. Chybí mi tady Hongkong. No, o tom bychom se také měli zmínit. Otázka volby chief executive, to je Možná otázka, která do budoucna bude ještě konfliktní, je třeba apelovat na obě strany, aby se snažili nalézt kompromis a ne aby se snažili konflikt řešit násilím. Já podám určité pozměňovací návrhy, neměli bychom být subjektivní, nýbrž představovat ta témata objektivně a doufám, že z toho bude dobrá zpráva, pravděpodobně to je jediná zpráva v tomto legislativním období, eh, která by měla být směrodatná do roku 2020 pro naše vztahy s Čínou. Děkuji mnohokrát. Pan Van Balen. Be reminded 10 minutes the high rep will be here. Uh, jenom připomínám, že zase 10 tady bude vysoká představitelka. Dobře, já to řeknu velmi stručně, pane předsedo. Samozřejmě Kolega Belter eh, předavil velmi dobrý návrh zprávy. Ale já bych chtěl říci, že bychom se měli eh, více zaměřovat i na obchod. Je to tam sice, ale myslím, že eh, my chceme velmi silný obchodní vztah s Čínou, přestože Čína není demokracie, já tomu demokracie neříkám. Není to ani vznikající demokracie, ale Máme teď velmi napjatý vztah s Ruskem, takže bychom eh, měli eh, nově obnovit ten vztah s Čínou. Čína teď eh, členem VTO, ale měla by také dodržovat ty standardy VTO, takže bychom na to měli vět tlak. Čína současně také dalších mezinárodních for. A ještě jsou tady dvě věci, které bych chtěl trošku vyhrotit. Je to tady ne, ta situace Hongkongu. Hongkong je autonomní region, jak víme, ale tam ještě pořád občané nemohou volit svého nejvyššího představitele, tady je pořád ještě vybírám Číny, a možná, že bychom tam měli také dát tu možnost hlasování pro nejvyššího představitele Hongkongu. A potom jsou to ty vztahy s Tajvanem. Já eh, eh, bych byl pro podporu současného statutu. Eh, Čína považuje Tajvan za zbouřeneckou provinci, ale ten status quo by měl zůstat a měli bychom hledat pragmatické řešení u celé řady otázek v úžině mezi Čínou a Tajvanem. Takže bych chtěl větší důraz na obchod a hospodářské vztahy Možná, že bychom také mohli více spolupracovat u těch vyspělých technologií, protože Číňané postupně chtějí přejít na eh, výrobu vyspělých technologií a to bychom také mohli zmínit. Well, I've heard. Já jsem slyšel, že za pomoci Američanů bychom mohli vyvíjet tlak na Čínu a také tlak na Rusko. A jediný výsledek takové politiky je posílení toho spojenectví mezi Čínou a Ruskem. Mimochodem, opravdu se chcete plést do těch sporů o ty různé, různá soustroví v Jočínském moři? Eh, Milan Mon. Pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Já si myslím, že tato zpráva zmiňuje výsostně důležité téma. Vztahy s Čínou, jejichž ehm, tady ten rozmach je takovým takovou velkou záležitostí za posledních 20 let a já si myslím, že tady jsme tak trošku příliš defenzivní řekněme, málo ambiciozní v tom pozitivním. Myslím si, že bychom na tento vztah měli více nahlížet z toho pozitivního hlediska. A proto já osobně bych více rozvinul ty první tři odstavce, ten, to strategické partnerství a spolupráce mezi EU a Čínou. Myslím si, že to vyžaduje více obsahu, více masy, je to ve, jenom takový skelet, třeba nemůžeme hned v tom třetím odstavci hovořit o ISDS, kdy ty vztahy jsou něčím mnohem větším. Můžeme hovořit o jiných druzích dohod. Já si myslím si, že opravdu jsou to různé další obsahy, které sem můžeme zapojit. A ta pozitivní část našich vztahů by se neměla omezit jenom na nějaké ty dva odstavce. Vidím tady nedostatek té ambiciozní vize. Číně se podařilo vytáhnout z chudoby 500 milionů obyvatel, vystává tady silná střední vrstva. Ano, um, jsou tu organizace, které poukazují na to, že se zhoršuje situace lidských práv, ale pak jsou to ty pozitivní věci. Čína je prostě nejvýznamnějším fenoménem tohoto století, nebo už od 90. let minulého. Takže já bych požádal pana Beldera, aby byl ambicioznější v tom pozitivním. A myslím, že tady je, už tu zazněl ten odkaz nahlížet na tu naši strategii s Čínou. Prostě máme Evropskou unii z 28 členských států, Čína je zase gigant s několika desítkami milionů obyvatel a myslím si, že tady bychom měli být důležitým a které máme výtečné vztahy se Spojenými státy a měli bychom mít výtečné vztahy zase i s Čínou. A můžeme o tom hovořit se Spojenými státy, ale uh, neměli bychom vytvářet naše vztahy eh, s Čínou a záviset na tom rozvoji vztahu na Spojených státech. Zase je to velice důležité téma a Evropský parlament by opravdu měl být hoden tohoto významu. Děkuji vám, Bostenáro. Mr. President, I will start by saying that I'm very much close to the já bych na úvod chtěl říci, že se velice blížím v mém názoru na to, co vyjádřil kolega z EPP Milan Mon, protože pokud to má sloužit strategickým vztahům mezi Čínou a EU, pak by tedy ta zpráva měla být rovnovážná v tom svém zhodnocení, ale také spravedlivá a zejména pragmatická tak, aby Evropa lépe načrtla tu svoji strategii vůči Číně a také lépe pak využila těch přínosů z této těchto strategických vztahů. No a podle mého skromného názoru tady něco chybí. Ano, životní prostředí, ano, je dobré tady říci, že Čína tady má určité problémy, ale uh, Eh, chtěl bych zmínit eh, zprávu z London School of Economics, to byl Lord Stern, který je velice reputovaným intelektuálem a on v této zprávě zmiňuje, že pokrok vykonaný Čínou i ve věci životního prostředí je naprosto význačný a navíc konzistentnější než i jejich samotné sliby. A to napsala London School of Economics. Mm, to nesmíme brát ze zřetele. A pak ještě před nějakými dvěma týdny vůbec poprvé tady Evropa se s Čínou zavázali v přípravách, a Čína to podepsala, na eh, prosincovou konferenci v Paříži. Prostě nemůžeme ztrácet ze zřetele i takovéto informace. To je velice důležité pro naši politiku. A za druhé, Čína a EU vyjadřují svoji vůli společně tedy zapracovat na přípravách eh, konference o vývoji, o rozvoji v Addis Abebě. Zase si myslím, že je to důležité. Měli bychom to zmínit, myslím si, že ano. A pak ještě tu eh, významnou roli IMF a narůstající roli eh, Číny vůči e- IMF. Možná nevíte, ale se i MF v Číně nyní zvažuje tu možnost, možnost aby eh, eh, juany, ty um, ta stávající čínská měna se stala součástí toho jejich souboru měn, s kterými pracuje. Myslím si, že to zase je vysoce relevantní pro zmínku. A na bilaterální úrovni také je důležité zmínit také to, co my chceme bilaterálně od té eh, hodnoty, také to, jaké jsou naše červené linie, ale také to, jak se připravit směrem na to eh, jednání. Eh, tak víme třeba, jak jsme to měli i u přípravy na TTIP, možná se to brzy již uzavře a možná tedy takto jednou budeme jednat zase i brzy s Čínou a tady tyto vývoje jsou vysoce relevantní a měli bychom toto relevantní změnit ve zprávě? a myslím, že ano. A v neposlední řadě měli bychom tam zobrazit také obsah samitu ve zprávě zase tak, aby to bylo v souladu s tím, co nám oznamuje naše mise v Pekingu. Pan Bettini. Mr. Bettini. Brevissimo perché davvero siamo stretti nei tempi, io vorrei fare considerazioni più generali anche. Já bych eh, se zmínil spíše obecněji. Takže dvě připomínky. Ta první se týká Tibetu. Tady ten text je, řekněme, málo agresivní, měli bychom jej posílit. A to je stejné jako u Větnamu. Měli bychom se zaměřit na to, jak prostřednictvím tohoto dokumentu by eh, mohla Čína učinit krok vpřed, aby prostě prokázali, že se snaží cestou tržní ekonomiky. Zatím se mi nezdá, že by tomu tak bylo a myslím si, že to je důležitá věc, kterou by se, bychom měli brzy vyřešit. Half half a minute. You just wait for her. Půl minuty? Máte slovo na půl minuty. Ah, tak do toho. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože už tady mnohé zaznělo. Myslím, že ta zpráva je trošku příliš stručná, příliš málo se soustředí na společné výzvy a rád bych řekl, že to, co řekli kolegové Milan Bustonari a také Jo Leinen, ukazují, že bychom daleko více ve zprávě, která souvisí se strategickým partnerstvím zdůraznit, kde musíme spolupracovat. To, co se děje v Číně, kde žije 3 miliardy lidí, co se tam děje se spotřebou zemědělských prostředků, s bezpečností potraven, s lidmi, s čerpáním zdrojů. To vše souvisí také, to se nás týká. Co se v Číně zvládne nebo nezvládne, má přímý dopad na Evropskou unii a na naši schopnost partnersky spolupracovat s Čínou i s jinými zeměmi. A proto se domnívám, že bychom měli změnit úhel pohledu. A já se o to přičiním. Já se skutečně domnívám, že Čína je strategickým partnerem. Velice se těším na to, jak kolega Leinen Eh, chce vytvořit své pozměňovací návrhy. Já se podívám na ně, jak to vše zvládne. Já se chci jenom zeptat, zda bychom neměli, pane zpravodaji, zahrnout ještě do zprávy jeden bod, eh, který hraje roli u burzovních otázek a sice otázka, že Čína eh, ze sebe dělá tržní ekonomiku a přitom do všeho zasahuje stát. A celková strategie, politika, bezpečnost a politika obrany a ekonomika eh, jsou v se bychom měli nazírat jako jednotu a celistvě na to pohlížet v tom rámci našeho partnerství. Myslím si, že to je velice napínavá otázka srovnávání systému, na které musíme pohlížet a možná, pane kolego Beldere, byste příležitostně o tom mohl popřemýšlet. Prosím, pane Beldere, máte slovo, závěrečné slovo, ale prosím rychle, paní Morgerini již dorazila. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za tuto myšlenku, protože já samozřejmě vidím celou řadu výhrad v ekonomických obchodních otázkách, ale tyto otázky jsou zásadní, to je zjevné pro náš vztah EU-Čína. Já jsem se úplně nevyjádřil k tomu. Máme tady eh, také kontakt s, komis, s výborem INTA. Každopádně děkuji mnohokrát kolegové za toto nesmírně zajímavou výměnu názoru. Eh, jedna věc mě zaráží, pan kolega Bostinov už to řekl, ale já jsem byl poměrně překvapen, že ekonomové, zjevně lepší znají ochranu životního prostředí v Číně než novináři, kteří se specializují na tuto problematiku. Eh, a asi se informovali ze sítě. Já si říkám, že bychom se mohli také zeptat Číňanů samotných a zejména pohlednout na kritické hlasy, které v Číně existují. Dále je třeba vědět, jak vidí Čína Evropskou unii, jaké je očekávání v Číně já brzy odjedu na prázdniny, ale budu o tom přemýšlet. Děkuji, těším se na vaše pozměňovací návrhy. Herzlichen Dank, kolege Bilder. Děkuji, pane kolego, velice srdečně vám děkuji a přeji vám všem krásné prázdniny. Sejdeme se 31. srpna a doufám, že všichni přijdete posílení a osvěženě. Přeji vám všechno nejlepší. Čo, ich möchte diese Anträge sehen. <laughs>